Ist klar hier. Okay, muss erstmal sortieren. Meine Vážené dámy a pánové, eh, nejsme ještě v plném počtu, ale eh, přesto si myslím, že vzhledem k velice těsnému programu eh, bychom měli začít. Nejdůležitějším mužem dnešního odpoledního programu je náš zpravodaj Kurt Lechner, který je přítomen. A myslím, že bychom tady dále se neměli dále zdržovat a nechat zdržovat. Přecházím rovnou k bodu programu 1, což je e, přijetí programu. Musím tady poukázat na to, že bod 26, Alternative Dispute Resolutions a tak dál, to bude e, projednáno v bodě 3, 23 předtím a pak jsem dostal e-mail eh, kolegyně Geringer a tady jde o to, že v posledně eh, jsme jednali sice o té věci, ale odložili jsme ji a to je rozhodnutí týkající se právní základny a sice eh, radioaktivní odpady. A to teď nemáme na programu. A paní Geringer se ptá, proč to není na programu. Chtěl jsem to krátce vysvětlit. Důvod, důvod k tomu je relativně prostý. Podle jednacího řádu Eh, přílohy kde máme stanoveny naše kompetence. To vypadá tak, že se tímto automaticky zabýváme, tímto tématem, jestliže ve výboru byl e, předložen návrh na e, změnu. Ovšem teď to tak není a proto se to také tady znovu neobjevuje na programu. E, to ovšem nevylučuje to, že jednotlivci v tomto výboru mohou podat podnět k tomu, aby se to dalo na program, ale v každém případě teď není důvod, aby se automaticky toto zapracovávalo do programu, protože nikdo nepředložil žádost na změnu právní základny do dnešního dne a nebylo to také eh, dohodnuto tedy před plenárním zasedáním. Tak to je výchozí situace, v které se teď nacházíme. Chtěl jsem na to jenom upozornit, že toto je důvodem toho, proč tento bod eh, se znovu neobjevuje na programu. Dobrá, takže se dostávám eh, k bodu 2, oznámení, nemáme žádná. Pak tady ještě mám Mm, zápis 23. a 24. května, eh, tedy máme k tomu nějaké námitky, není tomu tak, takže jsme se dohodli a nyní se dostáváme eh, k veřejnému slyšení. Nejprve musím najít svůj program, mám ho tady. Takže začneme krátkým uvítacím slovem, to jsem už učinil. Předávám hned slovo panu Kurtu Lechnerovi, našemu zpravodaji. Kurte, máš slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád řekl, že nejsem nejdůležitějším mužem. Ti nejdůležitější lidé jsou páni a dámy, znalci z jednotlivých zemí. A ehm, taky jsem už jenom kvůli celému časovému, ehm, časové ose eh, nechci příliš mnoho hovořit, všichni situaci znáte, protože vždycky jde o jednu věc. Jestli eh, budeme přemýšlet o zásadních eh, rozhodnutích, tedy jaké vazby tady zvolíme pro rozhodné právo a pro příslušný soud. Jestli se dohodneme na tom, Eh, eh, a řekneme, že hmotné dědické právo eh, zůstane národní záležitostí, to se dá říci relativně jednoduše, a potom se dá detailně stanovit, můžeme říct, že tady máme velká překrývání, konflikty a mm, toho. Že situace vypadá tak, že i když se eh, zabýváme ehm, postupy a snažíme se pochopit ehm, dogmaticky to, co se může stát z právního hlediska po smrti člověka, co se stane s jeho majetkem, třeba i v jiné zemi, toto vše je teorie a, ehm, a praxe a skutečnost eh, vůbec jako ve světě práva je zase věc jiná. A je velice obtížné zvenku toto posoudit, pokud člověk v tomto eh, působí a žije, pokud se nachází v určitém právním řádu, tak eh, je těžké zcela pochopit, co platí v jiném právním řádu, jak je to aplikováno a jaký to má dopad. Ehm, je těžké to někdy pochopit, eh, vstřebat to a ostatně i přelo- nechat to přeložit. Ehm, mám proto radost, že se podařilo mm, pořádat toto slyšení. Myslím si, že je na nevíš, důležité a všichni ehm, to jistě máme zájem. A chtěl jsem ještě dodat, že porady mm, teď alespoň tady v parlamentu, nebo konzultace tady v parlamentu a doufám, že také v radě eh, se pomalu dostanou k výsledku, že se dopracujeme k konci. A mm, takto si to aspoň představuji já, eh, nebo my v našem výboru, že v září um, v průběhu jednoho nebo dvou týdnů nebo budeme mít ještě mm, detailní rozpravu. A pak bychom pozměňovací návrhy kolegů a kolegyní a také mou vlastní zprávu, ta už je k dispozici, mohli probrat v září a mohli bychom to předložit hlasování zde ve výboru. E, pak uvidíme, e, do, jak se daleko dostane rada a jestli e, ještě v průběhu tohoto roku se dostaneme k konečnému výsledku. Chtěl jsem ještě dodat, že i při všech potížích, Ehm, situace vypadá tak, že ty potíže vlastně eh, nebyly vyvolány návrhem, který leží na stole. Potíže vznikly eh, proto, že situace je taková, jaká je, že v každé zemi máme jiné představy, jiné právní kultury, jiné tradice a jiné pojmosloví. A jak jsem řekl, ten problém nevznikl tím, že tady máme onen návrh, ale chceme se pokusit pojmout tak, aby na konci to bylo nejenom vylepšení celkové situace, ta nastane v každém případě z mého pohledu, ale aby to bylo výrazné vylepšení. A problémy, které nám zůstanou, ty bychom rádi omezili alespoň na minimum. A mm, v tomto smyslu bych vás tedy ještě jednou rád všechny přivítal. Ehm, jednak budeme mluvit o situaci v Rakousku, ta je trošku zpřízněná celou řadou, nebo je podobná celé řadě jiných eh, dřívějších situací v podunajské monarchii a také s jinými zeměmi. Pan profesor Ludvík Bittner je prezidentem eh, Rakouské komory notářů. Eh, ten mm, nám osvětlí rakouskou situaci a pohovoří o pozůstalostním řízení. Především pak ehm, si vyslechneme něco o situaci ve Francii Francii, Metr Pascal Chancer, který je notářem v Paříži. Vítáme vás, pane kolego, pane Šasem. A poté pohovoří španělský kolega o situaci ve španělském pozůstalostním eh, řízení. To bude paní Patricia Garcia Mediero. Bohužel teď přesně nevím, z kterého místa pochází paní eh, Mediera, každopádně ze Španělska, a pak budeme mít Velkou Británii. Je to eh, advokát Richard Frimston. Srdečně vítáme v našem výboru. Velká Británie, tady to můžeme klidně otevřeně říci, zaujímá zvláštní postavení, protože eh, jednak eh, prohlásila opt-out, ale chtěl bych tady ještě říct, že my všichni máme zájem na tom, aby i Velká Británie a Irsko se připojili k mm, nařízení, protože mm, jak aktivně, tak pasivně přes hranice mm, zemí se jich to bude značně týkat. A pak paní Beatrice Pouty Fiskes, advokátka která rovněž zaujme k těmto věcem stanovisko. Takže dámy a pánové, eh, teďka, teď skončím a můžeme začít s panem profesorem Bittnerem. Pane Bittnerem, máte slovo. Herzlichen Dank für das... Srdečné, srdečně děkuji za slovo, vážený pane předsedo, pane zpravodaj. Já eh, představím jak stanovisko notariátu, eh, tak i rakouské vědy, v níž působím. V zásadě existují tři systémy eh, pro eh, řešení nebo vypořádání se s pozůstalostí. V mnoha státech Evropské unie přechází automaticky úmrtím pozůstalost na dědice. Problém je, že pokud si někdo dědictví nepřeje, tak jej do určité lhůty musí odmítnout. To vše lze ale provést pouze e, testamentární úpravou nebo úpravou v závěti. Další škola, ať už v anglosaském prostoru nebo jinde, vychází z toho, že e, majetek přechází na vykonatele závěti a e, ten vše ostatní vyřeší. Rakousko s některými paralelami v zemích bývalé eh, rakousko-uherské monarchie, ale také v Lotyšsku a částečně ve Skandinavii se vydalo jinou cestou, eh, která je založena v dávné tradici v Rakousku. Dědictví eh, sice teda se časově slučuje s úmrtím, ale až do rozhodnutí soudu zůstává takzvaně v klidu. Dědic již nástupem dědictví Mm, takzvaným eh, neodvolatelným prohlášením nabývá právo spravovat dědictví, zastupovat i užívat, a to ze zákona. Vícero eh, dědiců vykonávají toto právo společně eh, v rámci řízení, které spravuje notář jako soudní komisař, jsou pak všechny ostatní podmínky k převzetí majetku Ehm, eh, upraveny, včetně práv nezletilých věřitelů, ehm, ručení, omezené i neručené rozdělení dědictví, zvláštní úpravy o, ehm, ohledně mm, eh, zákona o um, majetku uh, nemovitostí, dále právní nabití nemovitostí, um, nakládání s majetkem ve vztahu k finančnímu úřadu a um, vůbec uh, otázku uh, zanášení majetku do pozemkové knihy. Řízení jako takové je teda prováděno e, notářem, je velmi e, účinné, protože tady e, lze stanovat určité priority. Soud pak stvrzuje jednání notáře, ten notář má také určité pravomoci v rámci procedurálního práva. Silné postavení dědictví vede k tomu, že vykonatel závětí má malou úlohu v rámci rakouského práva, nestává se vlastníkem z majetku, nemá um, bezprostřední eh, priority. Jeho tarify, tarify notáře jsou zákonem upravené a eh, sociálně eh, přizpůsobeny. Všechny ostatní procedurální kroky zůstávají zachovány. Velmi stručně ještě k roli pozemkové knihy v rámci rakouského dědického práva. Nabití majetku se realizuje na základě hlášení nebo zanesení, e, zanesení majetku do pozemkové knihy. Rakouský, Rakouská pozemková kniha rozlišuje velmi přísně hierarchii, to znamená, že rozhodnutí jsou učiněna podle pořadí obdržení žádosti není možnost žádost obsahově vylepšovat pouze formálně, v případě nedostatku je žádost zamítnuta. Rakouská pozemková kniha se tudíž nehodí k provádění doplňujících řízení, které jsou v některých případech zapotřeby, například těch zmíněných devět bodů od práv nezletilých, rozdělení majetku, vlastnictví eh, nemovitosti, právní omezení eh, majetku nebo nakládání finančního úřadu. K tomu eh, se eh, rakouská pozemková kniha nehodí, není k tomu přizpůsobena rakouská cesta spočívá v tom, že nabití zůstavcem je realizováno soudním rozhodnutím a poté dochází k výkonu. Ve vztahu k nařízení Evropské unii Evrops, rakouské řízení o dědictví samostatnou roli. Rakouský notariát vítá definici pojmu soudu navržený komisí, komisí, kde i notář je považován za takzvaného soudního komisaře. Potí potíže působí v Rakousku zejména aplikace takzvaného dědického eh, statusu eh, zejména v oblasti nemovitostí. Tady již eh, z uvedených důvodů může dojít k nesrovnalostem s aplikovatelným právem, rozhodným právem a rakouským systémem. Na základě návrhu Evropské komise by Rakousko muselo počítat se závažnými zásahy do svého systému a muselo by své procedurální právo zcela přetvořit. To by ale neměl být cíl tohoto nařízení. Strategické vodítka ministerstva e, spravedlnosti Rakouska tady už e, vydal určitá vodítka, ale je zapotřebí ještě eh, další transpozice. In den Abänderungsanträgen 73 und 74 formuliert wurde. V podstatě eh, by evropské osvědčení o eh, dědictví mělo významně usnadnit eh, a zlepšit postavení dědiců. To vítáme. Potíže nám působí zejména to, že toto osvědčení Eh, by mělo eh, užívat i funkce jakéhosi titulu v rámci pozemkové knize. Evropský občan by tím měl dosáhnout svého cíle, pokud je zapotřebí kroku, tak, aby byla v pozemkové knize, eh, a bylo toto pozemkové knize, toto dědické osvědčení zaneseno, tak je nutno mm, mu pomoci dobrat se mm, tohoto cíle. Evrops, rakouský notariát vlastně toto evropské dědické osvědčení vítá, ale někdy je ďábel nebo pes zakopán v detailu a, nyní, a jde proto o to, aby byly všechny ty detaily harmonizovány a sladěny v rámci Evropy, aby rakouský občan nezůstal, tak říkajíc, na holičkách. Děkuji, pane Bitnere, za toto zajímavé e, přiblížení situace. Navrhuji, že budeme pokračovat a uděluji slovo panu Žazému. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je skutečně velké potěšení, že zde dnes před vámi mohu vystoupit. Při několika příležitostech jsem měl možnost prezentovat postoj evropských notářů. Byl jsem předsedou pracovní skupiny v Radě evropských notářů. Dnes eh, zde ale bude hovořit jako francouzský notář. Francouzští notáři skutečně pozorně sledují vývoj návrhu nařízení s velkým zájmem. Děláme to už několik let a jsme velice rádi, jak se vy, vyvinuly ty dva hlavní body z roku 2005, tedy harmonizace a také e, respektování e, hmotného práva členských států. Díky těmto pilířům jsme byli schopni přijmout tuto velkou eh, revoluci. Je to velká revoluce pro nás jako francouzské notáře. Eh, jedná se o konec eh, různých režimů a začátek jednotného dědického práva. To bude mít samozřejmě dopad na dětické právo Francie. Nemám mnoho času, takže vám nemůžu říci všechno o dětickém právu ve Francii. Nicméně eh, řeknu tři věci týkající se návrhu nařízení a jeho vlivu na praxi. Za prvé, volba eh, práva článek 17 a využití plánování. To bude mít vliv na francouzské dědické právo. A také bych chtěl říci něco ke kompromisu ze 10. června. Pokud jde o volbu dědického práva jednotlivcem a plánování, abych vám ilustroval francouzskou situaci, dám vám příklad. Zažil jsem to sám. Jeden z mých klientů, francouz a mezinárodní právník, byl vyslán do Bruselu na několik let a přemýšlí o tom, že by mohl zemřít v Belgii. A uvědomuje si, že v takovémto případě se nebude na jeho dědictví vztahovat belgické právo, ale francouzské právo. Francouzské právo nezahrnuje profesio juris. To znamená, že kodex z roku 2008 by byl použitelný. To by znamenalo, že tento člověk by měl možnost říci, že jeho dědictví by probíhalo podle, dědic, podle zákonů určité jiné země. Jedná se tedy o, něme, o francouzského státního příslušníka, který pracuje ve Belgii. Ve, podle francouzského práva není možné si vybrat, ale belgické právo by zde bylo potlačeno článkem 17. A daný člověk by si tedy mohl vybrat právo svého domovského státu. to je něco, co celá řada lidí očekává, včetně notářů ve Francii. A druhý bod, zájem příslušníků, státních příslušníků Francie na tom, aby si mohli vybrat e, právo, podle kterého se bude dědit. A u nás existuje praxe e, svatebních smluv, e, které upravují také případy dědění Eh, to je něco, co ale eh, v zahraničí často neexistuje. Eh, daný subjekt může darovat ehm, určitá aktiva svým následovníkům, svým dětem. Ehm, to znamená, že eh, tyto svatební smlouvy se při dědictví eh, zohledňují, eh, mají vliv na to, jakým způsobem dědí manžel nebo manželka, stejně tak mají vliv na to, jaká práva mají při dědictví děti. Mají určitá výhradní práva ehm, rozvoj eh, darů nebo častá praxe eh, předávat dary je něco, co eh, je obvyklé ve Francii z toho důvodu, že je to daňovně zvýhodněno. Je zásadní, aby nedošlo k zhroucení celé té budovy přenosu aktiv. Jedním z pilířů návrhu nařízení je aplikace eh, daného práva. Svobodná volba, to je druhý pilíř. A tento, tato volba může proběhnout jednoduchým způsobem. Eh, bude vycházet ze eh, situace, tak jak je stanovená v Hákské úmluvě z roku 1961. To znamená, že zde máme tato tři kritéria a díky těmto kritériím budeme schopni poradit našim klientům. a Budeme mít větší právní jistotu a větší eh, přehled o tom, jak celá praxe funguje. Vzhledem k tomu, že jsem notář a pracuji v praxi, jsem velice rád, že se na tomto návrhu pracuje a že se ubírá tímto směrem. Dále bych chtěl eh, říci něco k tomu kompromisu, který schválila Rada 10. června. Eh, jedná se o osobní připomínky, eh, není to oficiální postoj francouzských notářů, ale chci hovořit jako někdo, kdo zná praxi. Jsem spokojen s tím, že odpovídající aspekty majetkového práva byly vyloučeny eh, z rozsahu tohoto nařízení a také jsem velice rád, že jakákoliv registrace eh, probíhá podle práva, kde daný registr závětí existuje. Tento přístup je nesmírně důležitý pro francouzské notáře, protože potvrzuje naši roli, kterou hrajeme v případě nemovitostí. A zároveň potvrzuje právo um, o modernizaci uh, profesí z roku 2011. Uh, odpovídající článek našeho občanského zákonníku říká, že um, převody uh, majetku musí být ve Francii odpovídajícím způsobem potvrzeny notáři. To už se souvisí také s přístupem k pozemkovým knihám. A nedávno vydané pokyny eh, vyjasňují to, jak je třeba tento článek interpretovat. Poslední připomínka k návrhu nařízení je následující. Jedná se o um, charakteristiku svi eh, generis eh, určitého eh, právního aktu. Já jsem přesvědčen o tom, že to bude něco, o čem se bude v následujících týdnech hojně diskutovat. Nicméně myslím si, že bychom se chvíli měli podívat na číslo 37. Budoucí evropské dědické osvědčení bude právně platný e, dokument v, člení, v členských státech ve chvíli, kdy toto osvědčení bude vydáno odpovídajícím orgánem v členském státu. Francouzští notáři často podporovali přístup, že evropské dědické osvědčení je podobně jako francouzské dědické osvědčení, osvědčením, které slouží jako důkaz o dědictví. Nicméně odpovědné úřady, na nich je, aby postupovali s tou registrací. Jednoduchost a právní jistota, to je zásadní cíl tohoto návrhu. A já, jakožto člověk, který zná věci z praxe, jsem velice spokojena s touto skutečností, s tímto návrhem. Uvedl jsem několik poznámek ze své strany a eh, na závěr bych chtěl zdůraznit, že máme skutečně velký zájem na schválení tohoto nařízení v budoucnosti. Ano, mnohokrát děkuji. Pane kolego, eh, na tomto místě to nechci nijak eh, komentovat, nicméně pro posluchače bych chtěl říci, že otázka zanesení do rejstříku a otázka toho, jak proběhne předání majetku, to je stále ještě nevyjasněno. V Rakousku zanesení do rejstříku není něco konstitutivního a je to něco, co následuje až po rozhodnutí soudu. A já bych jenom chtěl říci, že zkrátka to slovo eh, rejstřík ehm, ta definice toho slova ještě nebyla plně vyjasněna. Já to mohu potvrdit, v Rakousku existuje určitá výjimka z pravidla. E, důvod je ten, že e, dědické řízení e, je často velmi složité. Ano, já myslím, že to bude jasné. My jsme i v minulosti zopakovali, že není možné nějak napadat správnost rejstříku ale to není ten samotný problém. A dále paní Patricia Medieru. Buenas tardes. Děkuji, dobrý den a děkuji za to, že se mohu ujmout slova, pane předsedo, pane zpravodaji udělám takové zhodnocení ehm, pozůstalostní záležitostí ve Španělsku a také pohovořím o mezinárodním soukromém právu a o tom, jaký dopad mají, eh, mohou mít na toto nařízení o které se tady jedná. prvé bych chtěla říct, že rozhodné právo pozůstalostní záležitosti je právo španělské na základě kolizních norem mezinárodního soukromého práva. To vypadá tak, že nejdůležitější charakteristické e, e, rysy v otázce pozůstalostní a při převodu jsou v, zakotveny v koncepci španělského dědického práva. E, ten, e, kdo získá pozůstalost, může až ke dni zemřelé os, ke dni úmrtí, může být ustanoven jako dědice všemi právy, povinnostmi a e, nároky. Tedy jestliže třetí a správci začínají působit, tak situace vypadá tak, eh, že soudci se omezují na sporné pozůstalostní záležitosti ehm, a nebo také eh, na ehm, pozůstalostní záležitosti, kde neexistuje závěť. Notáři eh, začínají fungovat tehdy, když se jedná o manželské záležitosti, o um, potomky a podobně. Pak vykonavatelé závěti, to je bezplatný úřad, mm, je nedelegovatelný a musí proběhnout v určité lhůtě je možné k tomu přistupovat takzvaně solidárně nebo, nebo e, společně, tedy jednotlivě nebo společně a e, tito lidé Máme pak správce eh, eh, závěti, tady jde o vůli eh, zesnulé osoby, tato vůle má být vykonána z Právce závěti musí pak předložit výsledky dědicům, musí se toto vše probíhá podle z občanského zákonníku. Serlo? A e, pak je to vlastně takový, taková praktikující osoba, která může být stejnou osobou jako správce a také jmenována e, soudcem anebo e, zůstavitelem, když víc než 50 dědiců o toto požádá tak na rozdíl od správců tyto osoby nemohou být, nemůžou být zbaveny svých povinností. Jsou tu, je to pak majetek, kteří se starají nebo zhodnocují majetek, lidi mohou likvidovat um, majetek, třeba ho štěpí nebo rozdrobují. Um, tady je dána možnost, aby tito dědicové, kteří jsou ve většině, mohou jednat jednomyslně a uh, to předtím, než dojde k rozložení um, majetku, co se týče nezletilých dětí, tak je to trošku jiné, je to upraveno jiným systémem, tady nepůjdu do detailu. V okamžiku, kdy je pozůstalost přijata, rozdělena, tak se začne aplikovat právo podle eh, příslušné vůle nebo závěti. Pak jsou tady určité eh, výjimky, které se týkají nezletilých eh, dědiců, anebo Eh, osob, které eh, nejsou schopny převzít eh, pozůstalost, pak tady začnou fungovat vykonavatele, ale toto je stanoveno výslovným opatřením a článek 831 občanského zákoníku počítá s možností toho, že bude fungovat také přeživší choť nebo manžel nebo manželka. A také jsou zde stanovena upatření týkající se mm, bydliště. Co se týče převodu majetku na e, dědice, jestliže dědic ho přijme, tak e, do okamžiku umrtí, tedy zpětně, v okamžiku, kdy je přijato, přijata závěť nebo pozůstalost, po přijetí závěti. Je to řízeno jinými kategoriemi. Ehm, může to být buď explicitní eh, záležitost nebo eh, jiná. Eh, převod majetku majetku ze zesnulého na dědice probíhá přímo, jak bylo eh, řečeno, a eh, zpráva ze strany třetí strany nebo jiných stran eh, znamená, že se převádí majetek přes tuto osobu, to, to mohou být správci, těch, kteří, který, kteří je k tomu ustanovili Může to být také přeživší um, partner, partnerka a um, pak jsou tady ještě uh, jiné úřady. ¿Cómo incide en lo anterior la propuesta de reglamento? Když se podíváme na celou tuto situaci, eh, jak eh, byl koncipován tento návrh, který má být nový účinek, nebude se to týkat eh, materiálních opatření, ale bude to mít jistě dopad na to, kdy nařízení bude aplikovatelné. To znamená, když dojde ke sporu nebo tam, kde standardy mezinárodního práva se budou aplikovat, a pak to bude v kompetenci jednotlivých um, úřadů a um, budou tady platit uh, pravidla, která se budou týkat um, bylo to tady mezinárodní opatření. Za prvé, když Tady se to pak eh, změní eh, v právo, mm, eh, které platí v běžném pobytu zůstavitele. To znamená, v závětí je možné stanovit, jaké právo se bude aplikovat. Mm, a mm, pak tady máme kolizní normy. To je téma kompetence soudů s nejrůznějšími eh, souvislostmi. Ve Španělsku se to teď aplikuje, ale bude se to měnit a pak tady bude platit běžné bydliště v době, eh, kdy osoba zesnula a zanechala závy, to znamená pak se změní eh, toto form a bude to pak v kompetenci soudců. A na, konečně existuje Existují normy, které se týkají uznávání zahraničních zákonů a to tím, že má vzniknout právě, že má být eh, zřízeno evropské dědické osvědčení, pak tu máme nové kolizní eh, normy v materiálním v hmotném právu, k tomu je zapotřebí změnit následující. Eh, mohli bychom možná lépe konkretizovat takzvané mm, běžné bydliště. V novém v bodu A je změněno zlepšení, ale ve Španělsku je situace taková, že je tady velká část obyvatel zahraničních a mnozí se pohybují nebo bydlí dokonce ve dvou státech. Je to stát mm, původu a pak je to Španělsko Turecko a to vede k řadě e, e, změn, o kterých zapotřebí pochybovat a je těžké tyto, toto měnit, protože, jak jsem řekla, existují e, dva, běž, dvě běžná bydliště. A jedna možnost by byla říct, že tady budeme mít doložku tak jako v případě daňového práva například e, řekne se, že budeme chtít vyloučit dvojí zdanění. Mohli bychom třeba zavést e, ustanovení, v kterém se e, výlučně a sukcesivně bude postupovat tak, aby se určilo bydliště, v kterém se odvádějí daně. To by byl pří, návrh, který by bylo možné přijmout, tak abychom se vyhnuli konflikty v případě těchto tzv. dvojích bydlišť. Je velice málo pravděpodobné, že by se to skonkretizovalo Eh, kdybychom měli jenom jedno takové běžné bydliště. Eh, a ti, kteří chtějí mít bydliště ve Španělsku, tak u těchto lidí je situace taková, že eh, se musí, musí hodně informovat, musí se poskytnout dosti informací, ale může se zvolit také mezinárodní právo, zvláště v případě občanů, kteří mají povinné části a které je to tady méně, kde to je méně restriktivní než ve Španělsku. Ve Španělsku Česku. tady máme úpravu o částech majetku, je to zakotveno v zákonníku a pak máme ještě technické záležitosti, které musí být rovněž mm, definovány. E, například e, e, státní příslušnost v současném systému to lze jenom velmi obtížně. Pak souvislost mezi pozůstalostí a dary. Tady může dojít ke kolizi v občanském zákoníku. Dále kompetence soudů, to eh, je eh, tady je dobré, že mm, se to trošičku přiblížilo eh, hmotnému právu, ale je zapotřebí přesněji analyzovat, jaký to bude mít dopad na nejrůznější situace v členských státech mm, mohlo by to být buď smluvní dohoda, nebo mm, ale e, v případě třeba, že neexistuje závěť. Jestliže e, německý manželský pár, který se normálně zdržuje ve Španělsku, a jehož majetek se nalézá e, v Německu a všechny děti tam žijí také a mají ještě druhé bydliště ve Španělsku. A Jestliže jeden z pozůstalých se vrátí zpět do Německa a nemá, není zde závěť, tak je pravděpodobné, že všichni, všechny zainteresované strany Ehm, ehm, které tady nemají žádné, žádný vztah kulturní nebo tradiční nebo historický, tak ehm, pokud chtějí, tak se mohou rozhodnout pro německé právo, protože ho dobře znají. A to rozhodnou se pro právní řád, eh, jehož kulturu také akceptují, pak zjednodušení uznávání. Zavedení evropského eh, eh, osvědčení o dědictví je pochopitelně něco velmi pozitivního, protože eh, zpráva, ta zátěž správní se tím zredukuje. Ale musíme zvážit, jak je to interpretováno v praxi, jaký to bude mít dopad na rejstříky ve Španělsku 20a a 21a. Nařízení se těchto bodů týkají. V praxi je běžné, že například Ehm, z člověka, který měl dvě bydliště, z jedno z nich bylo v Španělsku, tak tady je pravděpodobné, že ten, toto řízení může proběhnout jednodušeji podle současného platného mm, systému. Jestliže eh, dochází k převodu nemovitosti, tak to může ještě být stvrzeno notářsky a to v zemi původu. Děkuji. Ano, děkuji za eh, tuto obšírnou prezentaci. Mimochodem mohu pouze potvrdit, že eh, kdykoliv jsem v Německu dotázán na toto téma, tak první otázkou je, a co bude s německými důchodci na Malorce nebo ve Španělsku? Jak eh, to bude fungovat? a musím pak odpovědět, že ty problémy existují i když jste v Alsasku nebo Lotrinsku nebo kdekoliv ve Francii. Tam máte ten problém eh, rovněž, ale v opačném gardu. Eh, takže eh, nyní prosím o pozici Spojeného království pana Fremsna. Prosím, máte slovo. Um, Mnohokrát děkuji, pane Lechnere. Nejdříve bych chtěl samozřejmě říci, že já jsem z Anglie a z Walesa, z Velké Británie, i když eh, v podstatě máme eh, mezinárodní právo soukromé eh, stejné v podstatě v celé Velké Británii, ale jinak mezi jednotlivými částmi existují rozdíly. Máme v Anglii specifickou strukturu. Jsem se vědom toho, že jste chtěli řešit otázku dědictví. Já budu hovořit o anglickém systému osobních eh, zástupců, eh, kteří eh, získávají ehm, potvrzení o udělení moci pro zprávu či výkon dědictví. Já Doufám, že Velká Británie se zapojí. Jsem velice rád, že naše vláda eh, se skutečně hodně zabývá touto otázkou a doufám, že Velká Británie bude schopna se připojit. Pokud jde o osobní zástupce, to je eh, termín, který se používá jak pro vykonavatele, tak pro správce. Vykonavatelé jsou lidé jmenovaní podle závěti, zatímco správci jsou jmenovaní soudem. A ve chvíli, kdy eh, neexistuje žádná závěť, anebo když nejsou žádní lidé zmíněni v závěti. Existují rozdíly mezi pravomocemi eh, vykonavatelů a správců. Ehm, eh, pravomoce vykonavatele vycházejí ze závěti, zatímco u správce správce má eh, pravomoci podle toho, co stanoví soud. To znamená, že nemá žádné pravomoci do té doby, než kouz rozhodne vykonavatelé moci získávají takzvané udělení moci spravovat eh, pozůstalost, eh, zatímco eh, správci získávají tzv. prohlášení o správě. Tyto dva dokumenty se nazývají tzv. tzv. grants of representation. My máme ehm, oddílné to ehm, správcovské právo. Já tady nebudu hovořit ehm, o e, jurisdikci. Ve Velké Británii tedy je rozdíl mezi dědictvím a zprávou. Ty věci, které se týkají zprávy a věci, které se týkají dědictví, to jsou věci, které spadají pod dědické právo. Ve Velké Británii jsme vždy považovali za nutné mít takzvaný Grant of Representation pro řešení jakékoliv pozůstalosti ve Velké Británii. Ačkoliv mezinárodní právo jsou, kromě můžeme říci, že se aplikuje jiné dědické právo, můžeme říci, že zpráva eh, pozůstalosti je otázkou pro místní právo. Takže jakékoliv, jakákoliv aktiva, jakýkoliv majetek eh, v Anglii a Walesu se spravuje podle daného práva. Specifikum Velké Británie je, že soud eh, má eh, pravomoc eh, ve chvíli, kdy byl jmenován osobní zástupce v Anglii či Walesu. Soud nemá žádné pravomoce do té doby, než je jmenován takovýto osobní zástupce odkazuje na případy Milburn, Snell a Evans. Nebylo dovoleno těmto rodinám, aby šli k soudu, protože neměli odpovídající udělení moci. A bez takovéhoto udělení moci, neboli grant of representation, nemohli řešit pozůstalost e, i když e, někdo nemá žádný, žádný majetek v Anglii a Velsku, i když nezemře v Anglii a Velsku, stejně může e, získat e, Grant of Representation v Anglii či Walesu. E, máme zde zajímavý případ, který řešil rozdíl mezi dědictvím a administrativou podle Bruselu 1. Je to velice zajímavý příklad, případ. Jedná se o případ Hadžianou. Janou. Chtěl jsem hovořit o tom, jak je možné získat to udělený moci, ale, moci, ale říkal jsem si, že by vás možná zajímal také Act eh, Colonial Probates, eh, tedy koloniální dědictví. V rámci tohoto eh, aktu, tohoto zákona je možné aplikovat dědická práva také v jiných částech světa. Tato práva je možná převést do Anglie z jiných částí světa nebo naopak v opačném směru z Anglie do jiných částí světa. Vztahuje se to na země, které byly koloniemi britské britského Commonwealthu. Zahrnuje to ale také eh, například Kypr. Eh, jak to funguje mezi eh, Velkou Británií a Kyprem? Pokud mám grant of representation ve Velké Británii, mohu ho použít také na Kypru, aniž by tam bylo nutné znovu tento grant, toto osvědčení o udělení moci Mm, ověřovat. A podobně to funguje opačným směrem. Takovéto osvědčení, které je vydáno v Kypru, může být použito v Londýně, aniž by znovu museli být přeskoumávané jednotlivé skutečnosti. A toto udělení moci, toto potvrzení může být normálně použito v Anglii a Walesu. Podobný systém funguje také s některými státy v USA. 15 států přijalo eh, takzvaný Uniform Probate Code, eh, tedy jednotný kodex týkající se dědictví. Eh, je možné zde tedy používat tato osvědčení, tato dědická osvědčení vzájemně. Jeden z problémů týkající se přeshraničních majetků je, že pokud existuje závěť v, angli, v angličtině, eh, je velice jednoduché získat um, osvědčení. Pokud eh, není závěť v angličtině, která by stanovovala eh, vykonavatele, potom je nutné obrátit se na soudce a požádat o jmenování správce daného majetku. Já zde píšu o některých pravidlech, která se na to vztahují, ale myslím, že zásadní věc je efekt eh, osvědčení, protože efekt tohoto osvědčení je, že ehm, eh, toto osvědčení eh, propůjčuje veškerý majetek tomu osobnímu zástupci. Majetek v Anglii a Walesu daného zůstavitele se tedy přenáší na daného zástupce. Pokud je stanoven v závěti, pokud není stanoven v závěti, přenáší se tento majetek nebo propůjčuje se tento majetek správci, nikoli vykonavateli. Zároveň zde máme ten systém, kdy osobní zástupce má nárok na majetek a tento osobní zástupce eh, je tedy potom na něm, aby majetek přerozdělil eh, oprávněným příjemcům. A to znamená, že takový mezičlánek mezi zůstavitelem a dědici. Eh, další specifikum je, že angličtí osobní zástupci nemají žádnou povinnost řešit otázku majetku mimo Anglii a Wales. To znamená, že zde existuje konflikt s navrhovaným nařízením. A myslím si, že aby bylo nutné, aby osobní zástupci jmenování podle anglického práva byli v budoucnosti povinni řešit také otázku majetku v celé EU. A další věc, kterou jsem chtěl říci, než skončím, je ochrana osobních zástupců. Tito osobní zástupci jsou osobně odpovědní a to do eh, míry eh, objemu majetku. Jsou odpovědní eh, vůči věřitelům, musí splatit dluhy, jsou odpovědní vůči dědicům jsou eh, chráněni odpovídajícími ustanoveními. A pokud eh, věřitelé mají určité eh, pohledávky, oni se mají snažit je uspokojit také s ohledem na oprávněné dědice. Nicméně domnívám se, že v nařízení by bylo třeba zvážit způsob ochrany osobních zástupců. Já zde navrhuji způsob, jak by článek 19 mohl být změněn tak, aby se zohlednila situace osobních zástupců v Anglii. A já doufám, že Velká Británie a Irsko budou schopni zapojit se do tohoto nařízení a že budeme schopni zajistit, aby celý tento systém fungoval. Děkuji. Já Děkuji vám mnohokrát, pane Primsne, za tuto prezentaci Um, kromě eh, zprávy a výkonu eh, závěti eh, v Anglii a Velsu máme ještě takzvaný problém clawback, ale o tom dnes nebudeme hovořit, to se vymyká našemu tématu. Promiňte, já jsem zapomněl uvést ještě pana Lémana protože jsem eh, předsunul eh, zahraniční kolegy, kolegy teda eh, mimo Německo. Takže doháním to, je to pan Daniel Lehmann, který je advokát v Mnichově a uděluji mu tímto slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem velmi rád, že k vám dnes mohu promluvit. Ano, to souhlasí, jsem advokát působící v Německu a mm, dnes k vám promluvám nejenom jako zástupce STEPu, ale také jako představitel německého svazu svazu advokátů, konkrétně výboru pro dědické právo. A e, tomuto výboru e, záleží e, velmi na tom, aby hovořil i o výkonu závěti. Právní předpisy o výkonu závěti ve srovnání s jinými evropskými řády mají ten své ráz, že se nejedná pouze o čistý výkon závěti, to znamená, že zpráv vykonatel závěti eh, vlastně vypořádá eh, všechny pohledávky a tak dále a pak eh, vlastně převede závěť na dědice, ale že tady existuje i takzvaná trvalá, trvalý výkon který může eh, vlastně trvat eh, velmi dlouho i neomezeně. Eh, je to zvláštní úprava, která platí například, když se jedná o nezletilé, kteří jsou ehm, takzvaně zůstavci nebo postižené osoby. Například, jestliže mladí lidé s nezletilými dětmi chtějí uspořádat svou pozůstalost, tak je možné stanovit takzvané, eh, takzvaný trvalý výkon v případě, že ta, eh, ta pozůstalost případne dětem ještě eh, v mládí. To je důležité zejména případech, když si rodiče například myslí, že eh, příliš časné dědictví nebo eh, zdědění, zdědění majetku může eh, potomky zkazit. Například, když nezletilá osoba získá značný majetek a v takovýchto případech lze teda ustanovit poručníka a samozřejmě přijmout i úpravu, podle níž pak eh, vlastně to dědictví eh, nebo pozůstalost není přenesena na dědice okamžitě. Eh, v této souvislosti vítám i úpravu 108 osvědčení o pozůstalosti. V tomto případě neplatí pouze tři měsíce. Naší starostí ale e, je to, že není jasné, zdali toto osvědčení nemůže být již předom, předem stanoveno na 30 e, let například, zejména když příslušný soud se nachází v zahraničí a vlastně není seznámen e, s tou německou zvláštností toho trvalého výkonu. Také požádán, abych hovořil i o dědických smlouvách a ich gerne mache. Což je další zvláštnost eh, Německu. Dědické smlouvy musí být eh, notářsky eh, ověřené a sepsané ručně. Dědické smlouvy vyžadují teda ustanovení dědice a tak dále. Kdo stanoví eh, někoho jiného než, než přímého dědice, tak eh, nemůže bez souhlasu partnera dědické smlouvy nahradit eh, tuto závěť jinou. Německý systém v rámci společných nebo spojených závětí je poněkud komplikovanější. Manželé anebo e, partneři mohou uzavřít nebo sepsat, nechat sepsat spojené e, závětí. A tady existuje i možnost e, takzvané účinné vazby, která ale během života druhého partnera je omezená. Ten, kdo si zřídí takovýto spoj, takovouto spojenou závěť má možnost během života svého partnera eh, veškeré úpravy eh, změnit, pokud jsou tyto úpravy notářem ověřené a sdělené partnerovi. Je to vlastně koncepce takzvané rovnosti zbraní. To znamená, druhý partner má mít možnost na eh, tuto případnou změnu reagovat vytvořením nové závěti. Pokud ten druhý partner umře, pak některé úpravy eh, spojené závěti jsou stejně tak závazné jako eh, právní předpisy dědické. To znamená, po úmrtí partnera nelze již eh, sepsat nebo změnit závěť této souvislosti by mohlo být e, zapotřebí, aby rozsahy platnosti článku 16 a 17 na straně 1 a článku 18 na straně 2 byly ještě jednou přeskoumány, nebo vlastně i musí být ještě jednou přeskoumány. Uvedu konkrétní příklad z mé poradny. Švédský státní příslušník, odborník na informační technologie, pracuje v Darmstadtu eh, ve firmě ESA. Eh, žije s německou partnerkou a mají spolu děti. Eh, v této chvíli to ještě možné není, ale doufejme díky nařízení o dědictví to možné bude, aby společně uzavřeli německý, německou závěť nebo um, smlouvu o dědictví, kde se ustanoví sami jako dědice navzájem anebo um, pak své děti co se stane, když teda oba žijí v Německu, jejich obvyklý e, pobyt je v Německu, e, volba německého práva není nutná, je to možné v závěti a tam se to i notářem ověří v případě spojených závětí, které jsou vlastně rukou psané, e, to pravidlem není. Takže dospěli bychom k uplatnění německého dědického práva. Jestliže nyní tento švédský státní příslušník se odstěhuje zpět do Švédska, například proto, že změní zaměstnavatele a ze, a pracuje ve Švédsku a pouze o víkendech se vrací do eh, německého Darmstadtu ke své rodině eh, po dohodě nebo v naději, že rodina po určité době se přistěhuje k němu do Švédska po té, co eh, děti, dětem skončí školní rok a tak dále. A on si chce teda upravit eh, své dědické záležitosti eh, ve Švédsku a eh, také uzavře závěť ve Švédsku. Co se pak stane s německým dědickým, dědickou smlouvou? Pokud ve Švédsku platí i německé právo, tak je to jasné pokud e, zatím ještě nepřeložil místo svého obvyklého pobytu do Švédska, tak platí právo německé. Ale vznikne problém, e, jestliže podle článku 16 bude podléhat švédskému dědickému právu, protože švédské dědické právo nezná vlastně ten účinek nebo účinky německého práva a dospěje e, například k názoru, že eh, německá smlouva o dědictví eh, nebo závěť není eh, platná. Nyní můžeme vycházet z toho, že platí takzvaná hypotéza, to znamená, že bude platit to právo, které by platilo v době, kdy by dotyčná osoba Zatímco článek 16 hovoří o tom, že pozůstalost že pozůstalost podlehá dědickému právu, ale článek 16 hovoří také o tom, že dědická smlouva podléhá dědickému právu. Co to znamená? Má docházet tady k paralele, k, teda k paralelní existenci dvou pravidel článku 16 až 17. To znamená, že to podléhá německému dědickému právu a současně teda platí i e, článek 16 i 18, anebo má článek 18 vést to k tomu, že německé dědické právo bude jaksi pozastaveno až do doby, kdy bude německá dědická smlouva podle práva zrušena. E, to by tady bylo, myslím, žádoucí, kdybychom dospěli k objasnění a řešení. Srdečně vám děkuji. Děkuji, panu Lehmanovi. E, teď nebudeme chtít rozbírat německé speciality, ale to, co jste řekl, to i v, u mých pozměňovacích návrzích, tam má pozměňovací návrh 18, myslíte si, že to ještě mm, ani částečně není tím podchyceno? Pane předsedo, jsem vám velice vděčen za váš pozměňovací návrh. Mm, bez něj bych měl obavy, jestli eh, tyto společné závěti vůbec mohou být takto koncipovány, protože návrh komise, eh, ten se, tady jsou, eh, je změna jenom definice, ale není to v článku 18. Pozměňovací návrh, eh, který vy předkládáte, je důležitý, co se týče společných mm, závětí, ale jak já chápu článek 18, tak situace je vyřešena pouze tehdy, když budeme mít právo volby změnou statutu. Když je to třeba jenom eh, přestěhování se, tak eh, tady vidím ještě pořád mezeru. Dobře, děkuji. Možná to můžeme probrat ještě někdy bilaterálně. A teď bych předal slovo paní Beatrice Porty Fiske, prosím. Eh, eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Byla jsem požádána, abych se stručně vyjádřila k roli trustu a esclusi eh, dall'articolo 1, 3 eh, i della proposta. Chtěl bych říct, že teď jsou tyto trusty vyčleněny článku 1, 2, 3. Un avvocato italiano e resto sono un avvocato. Chtěla bych říci, že jsem byla nejdříve italskou právničkou a nyní pracuji ve Velké Británii, takže eh, tuto věc řeším v podstatě denně a jsem, pohybuji se někde mezi um, zvykovým právem a občanským právem, kontinentálním právem. Když hovořím o trastech, mám na mysli trusty, které jsou vytvořeny prostřednictvím závěti. Nebudu hovořit o jiných trastech, například trastech, které někdo vytvoří během svého života. Obecně řešeno, řečeno, trust je právní vztah, který vzniká ve chvíli, kdy trastový fond, tedy majetek, je převeden eh, zakladatelem na správce což jsou další osoby. Tito správci jsou, eh, mají povinnost eh, spravovat tento majetek ku prospěchu příjemců v souladu s dokumentem zakládajícím takovýto trust. Zájem příjemců eh, je eh, hlavním zájmem a obecně řečeno práva příjemců eh, přestávají platit ve chvíli, kdy dojde k prodeji. Předmětem trustu může být jakýkoliv typ majetku. Může to být majetek movitý i nemovitý. Zakladatel eh, ve chvíli, kdy trust zakládá, musí být způsobilý Eh, takováto způsobilost eh, je stejná jako způsobilost k právním úkonům. Eh, trust je platný ve chvíli, kdy splňuje tři podmínky. Je zde určitá jistota zájmu, je zde jistota předmětu obsahu a je zde také eh, jistota předmětu. To znamená, že je možné eh, jasně určit příjemce. Pokud tyto tři podmínky splněny nejsou, potom trust neplatí. Eh, ve Velké Británii tzv. závěťové trusty musí být vytvořeny prostřednictvím odpovídajícího dokumentu zakládajícího trust. V tomto dokumentu se stanovuje, kdo jsou správci, kdo jsou příjemci a také, co je předmětem tohoto trustu. Tyto věci bývají určeny v závěti. Existují dva typy Eh, trustů, takzvané diskreční eh, trusty. Za prvé, to jsou trusty, eh, kde správci mají plnou pravomoc nakládat s prostředky v daném trustu. Samozřejmě tyto správci musí vždy jednat v zájmu příjemců a také podle podmínek stanovených v zakládajícím dokumentu trustu. Eh, úroveň, eh, do jaké mohou eh, správci volně nakládat a prostředky, závisí právě na těch podmínkách stanovených v zakládajícím dokumentu. Existuje také takzvaný letter of wishes nebo dokument schrnující přání či zájmy zakladatele trustu. Nicméně takovýto dokument není pro správce závazný. Tyto diskreční trusty se vytvářejí ve chvíli, kdy zakladatel trustu nechce jasně stanovit, jakým způsobem by trust měl být využíván. Ale toto rozhodnutí nechává na správci, který, kterému důvěřuje a správce poté může rozhodnout, jakým způsobem bude nakládat s prostředky a komu předá dané dědictví. A Příjemci eh, u diskrečních trustů eh, nemají žádnou možnost disponovat prostředky. Eh, v rozhodnutí, jaké prostředky dostanou, je na správci, který by se měl řídit právě tím dokumentem obsahujícím cíle a přání zakladatele. Dalším typem trustů jsou vlastnické trusty ty dávají e, nárok na příjem e, pro určitou osobu na e, určité období nebo na celý život. Správci nemají žádné, žádnou možnost volně rozhodovat o tom, jak bude s daným fondem, s daným trustem naloženo a musí jednat s ohledem na podmínky stanovené zakladatelem. Německý kolega zde popisoval některé trasty. Cílem trastů je chránit například nezletilé nebo postižené osoby. A vytváří se zde fond, který spravuje určitý správce a například tento správce dané, daná aktiva, daný majetek spravuje do té doby, než například děti dospějí, dosáhnou zletilosti. A trusty mohou být velice flexibilní a jednoduché ve chvíli, kdy jsou vytvořeny. Majetek přechází e, do rukou správce, kterému zůstavitel plně důvěřuje. Právní trusty jsou vytvořeny ve chvíli, kdy neexistuje žádná závěť a e, dávají e, například e, polovinu majetku v době nebo, nebo vdovci a zbytek majetku je pak rozdělen mezi děti. Úloha, kterou trusty sehrávají, je zásadní, nicméně podléhají eh, dědickému právu. A majetek, který eh, do trastu může být zahrnut, podléhá rozhodnému právu. Je to určitý způsob, jak zůstavitel může zajistit zprávu svého majetku. Například Anglic, Angličan, který má nějaký majetek ve Francii, může chtít vytvořit trust podle anglického práva. A, k, a může zároveň mít a, zvlášť závěť podle francouzského práva. Pokud by ale závěť eh, neodpovídala francouzskému právu, eh, dědictví eh, by se neřídilo francouzským právem, nebo závětí, ale francouzským právem jako takovým. Je... Je možné ale, aby eh, rodiče vznesli žalobu vůči eh, smlouvě nebo závěti uzavřené podle německého práva. To znamená i v případě zřízení trastu je nutno respektovat eh, normální nebo běžná dědická práva. Proto se domníváme, že i v návrhu nařízení by tato zvláštní forma dědění měla být zohledněna. Vyvstává zde ale jedna otázka eh, ve věci, s níž vůbec eh, nesouhlasím. Jestliže má dědické právo nadále platit pro trusty a zpráva pozůstalosti je dovršena a e, dochází e, k rozdělení ehm, pozůstalosti, pak vyvstávají e, závažné otázky. Není důvod, proč například po deseti letech, například z důvodu porušení důvěry správce by nebylo možno jednat a něčeho dosáhnout. V okamžiku, kdy je trust eh, zřízen a zůstavitel eh, umře, pak by nadále platil ten rozdělený podíl. To je otázka, na kterou musíme najít všichni odpověď. Ja, herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji předtím jsem vás eh, nepřerušil, eh, paní Potifiske, protože bych považoval za smysluplné, abychom eh, diskutovali o všech prezentacích současně. A nyní bych chtěl dát příležitost kolegyním, kolegům, aby pokládali otázky. Využijte této příležitosti. Vyslechli jsme si velmi působivou prezentaci rozmanitosti našich právních úprav, byť mm, mm, to vše pochází mm, z společného zdroje nebo kořené, ale přesto ta diferenciace našich právních kultur je velmi rozsáhlá a člověka to pouze udivuje, do jaké e, e, míry je praxe v jednotlivých zemích a společnostech e, jiná. Pak také chápeme lajky, kteří říkají, že právní právníci vše komplikují a snad by to šlo i jednodušej. Takže prosím, paní Galo. Děkuji vám, pane předsedo. Výkon v případě autentických právních aktů. My víme, že v nařízení 4 z roku 2009 o alimentech úřední listiny a soudní rozhodnutí jsou eh, postaveny na roveň. A v případě úředních listin v rámci dědického práva to ale neplatí, protože tady jsou dva různé systémy v Evropě, které jsou uplatňovány. A sice je zapotřebí obrátit se na soud i notáře. A proto se moje otázka obrací na pana Chassona. Jde o to, do jaké míry je nutno vytvořit rovnováhu mezi oběma systémy. Možná, že byste nám mohl o tom něco říci. Jaký účinek má volný pohyb úředních listin. Musíme zacházet až tak daleko? Ptám se až do uznání a myslím, že to navrhlo i jedno e, usnesení parlamentu a sice e, pan Medina Ortega to, myslím, e, navrhl. Totiž, aby docházelo k úplnému uznávání úředních listin. To byla tedy otázka, kterou eh, eh, kladu našim expertům, zejména francouzskému odborníku a samozřejmě i eh, vám, pane předsedo. Pane Šase, chtěl byste na to hned odpovědět? To by bylo asi nejlepší. Ne. Tady jste položil prst přímo do rány. Je to choulostivá otázka v Evropské unii. Volný pohyb veřejných, respektive úředních listin. Pokud jde o eh, výkon, tak eh, do této problematiky nechci zacházet, protože to spočívá spíše v kompetencích eh, členských států. Ale pokud jde o úřední listiny a notářské akty, o nich jste hovořil v případě soudního rozhodnutí, tato důkazní síla francouzských aktů se zakládá na tom, že notář to sám ověřil, a sice místo, datum, osoby, které se dostavili a také skutečnost, že on sám byl tomu aktu přítomen. To je důkazní síla, respektive důkaz, kterou také stvrzují státní úředníci. Notářský úřednická, respektive eh, úřední listina může obsahovat i chyby a může být tudíž opravena. Co se tedy eh, děje v dědickém právu, co nás nejvíce zajímá? V rámci dědického práva eh, již od roku 2001 dochází ke stanovování nebo sepsání aktů a budoucí zůstavitel tyto pra, tato práva e, pozůstalosti odpovídají evropským zvyklostem. Pokud se teda ukáže, že došlo k pochybení, buď e, je chyba korigována e, a to tím, že je sepsán um, opravný akt, anebo pokud jeden ze zůstavců nebo dědiců poukáže na chybu, tak lze rovněž eh, zjednat nápravu. Tento pojem důkazní síly je v našem francouzském systému jednoznačně definován. Dále otázka koloběhu veřejných či úředních listin v Evropské unii, to je dalekosáhlá otázka a evropští notáři byli vždy eh, za to, proto, aby docházelo k tomuto koloběhu listin. Eh, ovšem přístupy k této věci jsou různé. Tolik z mé strany jako odpověď. Prosím, děkuji vám. Napřed bych chtěl dát slovo našim expertům. Domnívám se, že pokud jde o ten koloběh, tak eh, pan kolega Galo předložil pozměňovací návrh. Tady jsme zajedno, že úřední listiny by měly cirkulovat eh, bez omezení. A také si dokáží představit, co to je důkazní síla. Otázkou ale je, jaké jsou právní účinky a co znamenají. A eh, v jiných případech rozlišujeme mezi vykonatelností určitého titulu, ať už je to hypotéka, nebo dluh nebo přiznání dluhu nebo mm, například eh, povinné péče a tak dále. A vykonatelnost eh, ne, teda vykonatelnost tohoto druhu na straně jedné, anebo účinek úřední listiny, která má pak ještě dodatečné účinky, která, které ovšem lze chápat pouze v rámci právních souvislostech toho, kterého štátu. státu. A to jsou rozdíly. Pane Vitre, chcete se k tomu vyjádřit? Ano, velmi stručně. Děkuji za to, že jste mi udělal slovo. Rakousko má zvláštní postavení, to je e, země e, smluv i po skončení monarchie se se spoustou sousedních zemí, vlastně se všemi z bývalé rakousko-uherské monarchie uzavřely bilaterální smlouvy, kde se zakotvují určitá uznávání. Obecně bych chtěl pouze říct, že obíha, oběh těchto úředních listin je v zásadě možný. Chtěl jsem k tomu jenom dodat, že se k tomu zahajuje mm, soudní řízení. Děkuji. Děkuji, pane Lechnere. Jsem jeden ze 150 tisíců advokátů v Velké Británii, jeden, jsem jeden z 900 eh, britských eh, notářů a jsem si vědom toho, že dopad eh, takovéhoto zákona do práva, které máme v Anglii, je určitě odlišný od dopadu, který třeba popsal pan Chasson, který platí ve Paříži a nebo, eh, notá, nebo pra, pra, odlišné od práce notářů v Německu. Jsou tady jiná pravidla a jiné eh, v praxe eh, v úředních listinách. Tady je to takový akt, který je to uděláno smlouvou a takováto smlouva v Británii má často stejný nebo mm, dopad nebo účel jako takováto smlouva nebo akt v jiné zemi. A mám pocit, že celá mm, otázka tohoto oběhu úředních listin a nástrojů je otázka obtížná. A otázkou je, eh, kde je problém a nebo co se snažíte eh, vyřešit eh, ve vztahu k těmto nařízením pozůstalostím, jako například evropský dědické osvědčení. To je nástroj, který se bude volně pohybovat v Evropské unii a je to primární nástroj, který, na který se musíme soustředit. Děkuji. Ano, děkuji. A protože jste pohovořil o dědickém osvědčení, tak jsem chtěl se zmínit o jednom problému, možná i otázka na Metre Šance, protože eh, ona o tom hovořila, ale také možná otázka na jiné. Máme tady velký problém eh, příslušnosti kompetencí, protože jsme viděli, že právě ta mnohovrstevnost nejrůznějších právních eh, řádů, podle mého názoru, a to k tomu se vztahují i pozměňovací návrhy mých kolegů a můj vlastní, Eh, tedy převod mm, eh, na soud mm, domovského státu by měl být mm, pokud možno usnadněn, protože soud původního státu, tedy ne soud, ale možná i úřady nebo i notáři tohoto domovského státu budou používat aplikovatelné právo a určitě ho také mohou nejlépe posoudit toto právo i všechny ty pasti a jemné rozdíly, které existují. Otázka, kterou bych nejprve měl, Eh, na eh, šance, tedy ať už je to eh, rakouské, rakouské osvědčení o dědictví nebo polské nebo jiné. Co se týče majetku ve Francii, tam, kde to má být vykonáno a je to ve vztahu k majetku ve Francii. Je to zajímavé kvůli vyjasnění našich textů a až skončí, doběhne toto nařízení, jak si, jaká je představa tady? Dědické osvědčení eh, má, má to být podle německého mm, soudu nebo podle polských eh, úřadů? nebo to bude předáno dále francouzskému notáři, který to vezme jako za, za základnu. Já si myslím, že v současném textu nařízení je to trošku nesrozumitelně pojato. A tento pak na základě uznává, uznání um, vydá nezbytné, ehm, nezbytné komentáře, které budou ehm, důležité pro zanesení do pozemkové knihy ve Francii. Pochopil jsem vás správně. Prosím. Euh, ano, já se domnívám, že se rozumíme. A skutečně vítám to, co právě řekl Richard Frimston. Soustředíme se na evropské dědické osvědčení. Očekáváme ho jako něco, co usnadní dědictví v Evropské unii. že by nějak byly potlačeny právní postupy nebo dokumenty, které máme v jednotlivých členských státech. Už jsem předtím řekl, že se domnívám, že Evropská unie by možná měla mít vlastní osvědčení, které se bude moci volně pohybovat. Samozřejmě vždy existují určité obavy z autonomního dokumentu, protože a samozřejmě bude třeba mít určité období na to, aby se mohla prokázat efektivita takovéhoto osvědčení. V pracovních skupinách jsme uvažovali především o dokumentu, který by vycházel z kvalit eh, dědictví v jednotlivých členských státech. Pokud by se dědictví mělo volně pohybovat, potom eh, by podléhalo eh, evropskému dědickému osvědčení. To, co v současné době chybí v Evropě, je dokument, který by se mohl volně pohybovat a který by zohledňoval kvality pozůstalosti. Já jako francouzský notář bych měl být schopen obdržet z Německa dokument vypracovaný podle místních německých postupů a, a předpisů. Ale je třeba, aby v takovémto dokumentu já jako francouzský notář jsem nalezl potřebné informace a věděl, že takový a takový majetek nyní patří té a té osobě. je potřeba, abychom měli osvědčení, které eh, dosvědčí dědictví a které může být implementováno na místě, protože v současné době je situace značně komplikovaná. Já jako francouzský eh, notář, eh, když nejsem spokojen s dokumentem, který dostanu odinut, co udělám? Postupuji francouzským způsobem. Vytvoříme svůj vlastní dokument týkající se dědických práv protože eh, tvrdím, že to, co jsem obdržel, není dostatečně důvěryhodné. Problém, který v současné době máme, je, že i u zemí, které mají blízké právní tradice, je, že máme v jednotlivých zemích eh, závazek znovu zjistit práva, která už byla zjištěna jinde, ale která není možné v současné době převádět do jiné země. Takže opět se zde soustředíme na tu myšlenku evropského dědického osvědčení a říkám, že jsem přesvědčen o tom, že toto dědické osvědčení má velkou budoucnost. Nicméně, pokud to má být nástroj, který se může volně pohybovat mezi všemi členskými státy, eh, je třeba mít na paměti to, že zde eh, budou určitá omezení a že praktici budou mít určité obavy. Já bych chtěla ještě doplnit do této diskuse že představa podle nařízení a také představa zde v parlamentu i u mě je taková, že když bude vystaveno evropské dědické osvědčení, není třeba provádět v jiném státě žádná další, žádné další přeskumy. Pro získání, pro nabití majetku, pro provedení závěti by toto osvědčení mělo platit. A Například eh, v Rakousku, když musíte eh, předložit dětické osvědčení, toto evropské dětické osvědčení by mělo postačit. Pane Lémane, já to vysvětlím ještě opatrně, pokud to chápete jinak, opa, opravte mě. Já nemám žádné pochybnosti o tom, že francouzské dědické osvědčení eh, vystavené francouzským notářem nebo nějakým eh, úřadem ve Francii. Eh, v případě německé pozůstalosti, německého případu dědictví, a Takovéto dědické osvědčení eh, může být použito i pro zanesení do německé pozemkové knihy. Eh, něco eh, jiného by bylo zmocnění, protože něco takového si vyžaduje podle německého práva jiné postupy nebo partáž, protože to má v jednotlivých zemích jiné postupy. Ale ve Francii i v Německu máme stejnou představu, že eh, ve chvíli smrti dochází eh, k ke vzniku dědického práva. To znamená, že rakouské dětské osvědčení, francouzské dětské osvědčení, německé dětské osvědčení, které je vystavené eh, odpovědným úřadem, by mělo stačit proto, aby došlo k zanesení v Německu do pozemkové knihy protože zanesení do pozemkové knihy je v Německu pouze deklaratorní akt. Jinak by to možné být nemělo. Ještě jedna otázka na paní Blodefiske. Já jsem poslouchal eh, a váš a, příspěvek, nicméně to poslední, co jste říkala, jsem úplně nepochopil. Můžete ještě zmínit to, jak a, e, tomu je v případě trustu? Hovořila jste jenom o trastech, e, které jsou zřízeny prostřednictvím závěti, anebo i o e, trastech, které byly vytvořeny i během života. Možná můžete ještě vysvětlit i ten poslední bod, kde jste zmínila také nebo kde jste kritizovala také nařízení, kde jste viděla určitý problém s těmi deseti lety. Já jsem tomu úplně nerozuměla, byl bych rád, jestli byste to mohla ještě jednou vysvětlit. Co jsem říkala, Promiňte, já jsem nyní poslouchala v angličtině, proto mluvím anglicky. Takže co jsem říkala, bylo toto. Za prvé, mluvila jsem výlučně o trastech, které jsou zřízeny v rámci závěti, nikoli během života tam eh, to je velký rozdíl. Tyto trusty jsou vytvořeny poté, to znamená závěs upraví ehm, nakládání s majetkem, aplikovatelné nebo příslušné právo a ehm, ten majetek je tedy spravován a v souladu se závětí a rozhodným právem vzniká ten trustový fond ze správci a z aktivy, ehm, včetně teda e, zůstavci, příjemci, dědici a tak dále. Vše je takto ustanoveno. V okamžiku, kdy aktivy, aktiva, které mohou jít do trastu, jsou přesunuta do majetku e, příjemců, e, zprávců a tady vlastně se jedná o zcela jiný majetkový korpus který začíná žít vlastním životem, protože má vlastní pravidla, podléhá eh, zákonu, eh, zvláštnímu zákonu a úpravám. To znamená, že v tomto okamžiku eh, rozhodné právo dědické, to znamená dědická úprava přestává platit a trust podléhá zákonu o trustu jako takovém, protože když například deset let po ustavení toho trustu eh, dojde k uzavření eh, dědictví a ten trust je spravován správci, pak eh, je to věc těchto správců. Uvedla jsem příklad, kdy správci eh, naprosto porušovali pravidla trustu. Eh, v tomto případě proč bychom se neměla podívat na zákon o trastech spíše než o, eh, na zákon o dědickém právu nebo dědické právo jako takové. Nejsem si zcela jistá. Jakmile vše je přesunuto na správce, tak se to stává jinou věcí nebo má jinou povahu. Je to právní vztah mezi těmi jinými stranami, který se vymyká eh, pozůstalosti, protože ta pozůstalost eh, byla již uzavřena. Dává to smysl. Já so, eh, das, so... Ano, tak jsem to pochopil. Mám tady text, ale eh, musíme pochopit, jestli tady máme v nařízení desetiletou lhůtu. Eh, eh, to tady nemám. Ale pak bych, bo ještě paní Wallis by možná chtěla, ne. Mám text, mezi správcem a vykonavatelem tady máme rozdíl a takzvaným trojhenrem, tedy správci trustů, paní Volis? Ano, nechtěla bych tady se vměšovat do odpovědí expertů, ale nejlepší způsob, jak pochopit toto, je dívat se na trusty jako na smlouvu, jako na autonomní smluvní jednotku, která je oddělená od dědictví, ale určitě je to legitimní a je to řádný způsob. Ano, tak jsem to taky pochopil, ale pořád jsem ještě nepochopil, eh, kde paní Fisky pak vidí problém. Já bych to takto i akceptoval a mm, považuji eh, to nařízení za něco, co můžeme takto akceptovat a mm, podle momentálního textu to taky tak je. Tak jsem to pochopil já. Nevím, v čem spočívá problém mezi tím, co říkáte a co taky i takto chápu, a textem nařízení. Promiňte, jenom um, jsem vás možná pomýlila. Těch deset let to byl příklad. Já e, jsem e, pomýšlela spíše na delší dobu, po té, co bude vytvořen takový to trust nebo třeba krátkou dobu, ale snažím se tady e, říct, že v okamžiku, kde bude zpráva ukončena a bude vytvořen trust a bude aplikováno dědické právo, tak trust se stává něčím úplně jiným. Ať už to bude jakákoliv lhůta nebo doba po trustu. A pak to může třeba soud tady toto spravovat. Um, Pokud bych mohl jenom něco dodat, myslím si, že potíž, um, která vyplývá z perspektivy takovéto no, vůle, tedy původní návrh, v um, eh, původním návrhu jsme měli dohodu mezi třemi. Šlo o možnosti rozpuštění takového trestu. Otázka je, jak toto nařízení se sem hodí, jak je v souladu s uznáváním trustu, které bude pokračovat. Jestliže trust vznikne pod hlavičkou rozhodného práva nebo z vůlí toho rozhodného práva, tak bude pokračovat a přesto toto nařízení vylučuje možnost následného fungování nebo rozpuštění takového trustu nařízení se jasně tady nevyrovnává s otázkou toho, kdy majetek byl předán správcům a kdy toto nařízení je ukončeno a kdy právo začíná fungovat. Takže já myslím, že to je otázka, kterou jsem už, kterou myslím se snažila naznačit Beatrice. Ano? Ano, dobře, myslím, že jsem to teď pochopil tuto dělící čáru, kdy jedno končí a druhé začíná, jsme si ještě jednou musíme zvážit podle textu. Ehm, byl bych rád, kdyby ještě kolegyně mohla k tomu zaujmout stanovisko. Nevím, jestli to máme v písemných podkladech, já jsem to neviděl. Nevím, jestli je to tam obsaženo, kdyby se udělal návrh nebo nějaký odkaz. Protože zcela nezávisle na tom, jestli Spojené království nebo, Brits nebo Irsko se budou účastnit eh, či ne, by to mělo být jasné. Ano, bylo by mi potěšení. Bude mi potěšení. Tak, um, smím se zeptat, jestli kolegové, kolegyně ještě mají nějaké dotazy, nebo by experti chtěli ještě učinit nějakou poznámku. Takže jsme, pane předsedo, eh, vzorně skončili Eh, chtěl bych srdečně poděkovat. Eh, nebudu tady dělat žádná eh, rezime. Myslím, že by to bylo obtížné a snad to ani není nutné, protože jste nám poskytli celou řadu zajímavých podnětů a mm, teď jsme si, teď můžeme více ještě si popřemýšlet, je tady, mm, jsou tady různorodé problémy. Na začátku se zdají být velmi jednoduché, ale pak tady máme nové kolizní právo a myslím, že bychom si měli uvědomit, že všichni zúčastnění zde to přivítali. Chtěl jsem ještě poukázat na to, co říkala Metrešase a co eh, možná tak eh, nebylo jasně řečeno v diskuzi. Nejen to, že eh, musí být kolizní právo sjednoceno, ale v budoucnu bychom neměli mít žádné drobení pozůstalosti, ale mělo by to být jednotné dědické právo pro celou pozůstalost. A to by bylo značným pokrokem spolu s možností právní volby pro občany Evropy a jestli úplně poslední mm, otázky vyřešíme mm, a problémy, to uvidíme. Oni teď ještě taky vyřešeny nejsou, tak mm, uvidíme, čas nám ukáže a soudní praxe také a možná ještě dojde k pozdějším korekturám. Takže bych chtěl všem srdečně poděkovat za to, že jste se dostavili, že jste na sebe vzali tuto cestu, byly to zajímavé a částečně obtížné prezentace a předávám slovo předsedovi našeho výboru. Děkuji vám. Srdečně děkuji, pane zpravodaji, a děkuji rovněž eh, svým jménem odborníkům a diskutujícím. A nyní z technických důvodů, protože eh, máme eh, jednání za zavřenými, zavřenými dveřmi, uděláme přestávku a začneme sedm minut před pátou.